Vážené dámy, vážení pánové, vzhledem k tomu, že máme omezený čas pro dnešní slyšení, tak začneme už nyní, takže děkuji vám, že jste přišli a už zahájíme dnešní jednání. Já bych nejprve chtěla říci, že toto jednání se přenáší přes webstream a dáváme, při tlumočení se dává přednost jazykům řádných členů před náhradníky. Pokud souhlasíte, tak můžeme schválit návrh pořadu jednání. Pokud k tomu nemáte žádné námitky nebo jiné poznámky. Děkuji. Takže nejprve sdělení předsedy, předsedkyně. Dnes tedy bohužel pan ambasador velvyslanec Ceráno, který měl být prvním mluvčím bude muset odejít už ve tři čtvrtě na deset, protože má ještě jiné závazky. A pak také bude ještě zkrácena část na otázky a odpovědi. A pak budeme tedy mít krátkou přestávku a pak bude následovat veřejné slyšení, které bude společné s výborem AFET. A pak tam ještě budou zastoupené jednotlivé delegace pro vztahy s jednotlivými zeměmi regionu. Bude to tedy slyšení na téma Severní Korea. Další sdělení, to se týká Štrasburku. 14. prosince ve Štrasburku budeme mít mimořádné jednání výboru SEDE, abychom eh, projednali pozměňovací návrhy, které se týkají zprávy jejímž, raport, eh, jejímž zpravodajem je pan Mirsal Pasku. Takže to je z mé strany zatím vše a já bych teď už ráda dala slovo prvnímu mluvčímu, kterým je zástupce generálního tajemníka ESVČ, je to pan Pedro Serrano, který nás ručně informuje o výstupech listopadové rady pro zahraniční věci. Takže dávám vám slovo. Děkuji, jsem velice rád, že se mohu současně dnešního jednání. Omlouvám se ještě jednou za to, že tedy budu muset odejít dříve, že mám takový program a omlouvám se všem, protože to bylo opravdu náročné dopoledne. Takže co se týče listopadové rady pro obrany schopnost, pro obranu, tak víte, že to bylo velice důležitý, důležitá chvíle, abychom pohnuli s naší agendou pro obranu, kterou teď schválí Evropská rada. Takže abych vám trošku chtěla říci, o čem se tam hovořilo a jakým směrem se vydáme v těch jednotlivých věcech. 13. Eh, listopadu se konalo jednání, mělo tři hlavní prvky, takže ta první věc. To bylo vlastně takové neformální byl to, nebo pardon, formálně, byl to podpis zástupců 23 členských států, zejména ministru zahraničních věcí nebo ministru obrany. Jednalo se o podpis tzv. notifikace toho, že státy jsou ochotné zapojit se do tzv. stále strukturované spolupráce PESCO. Myslím si, že to byl velice důležitý bod. Také členské státy tohoto uskupení řekly, že jsou ochotné se um, dále posunout a myslím si, že další pondělí, až se bude konat Rada pro zahraniční věci, tak eh, doufám, že tedy eh, budou, eh, bude schválená tato spolupráce PESCO a pak tam jsou ještě další dva členové, kteří mají zájem. Ta, ten text notifikace, který byl podepsán 13. listopadu, má určité závazky, má zásady spolupráce a jsou tam také nastíněny první body toho, jak by mohla vypadat tato strukturovaná spolupráce, jak se bude postupovat. Eh, pak eh, tedy to byla taková slavnostní eh, ceremonie a pak se konalo jednání přes oběd. A byla to příležitost, kdy jsme se mohli zaměřit na veškeré prvky této spolupráce PESCO. Samozřejmě, že ministři se zaměřili zejména na spolupráci v oblasti rozvoje schopností a tzv. kapabilit. Takže víte, že tam se zaměřujeme Eh, rovněž i na spolupráci s EDou, eh, e eh, s Evropskou agenturou pro obranu a také s Evropským fondem pro obranu. Myslím si, že velice brzy se to objevuje také v nějakém bodu na pořadu. Máme zde také Evropský program pro rozvoj obrany. Takže to jsou prvky, které se budou projednávat. Bylo to také všechno v závěrech. FAS a také to bude i zdůrazněno, bylo to bylo zdůrazněno v závěrech rady. Je to důležité, protože spolupráce PESCO bude mít speciální program pro rozvoj um, tohoto oboru a ně, něco bude také moci být financováno z Evropského fondu pro obranu a pomůže nám, pomůže nám to identifikovat určité nedostatky v tomto plánu takže toto všechno je velice úzce propojeno. Jedná se tedy o ten plán budování kapacit. Eh, dále eh, byl tedy vypracován plán, jak se, začali jsme stavět mosty, aby se také eh, propojilo určitým Eh, způsobem spolupráce PESCO a Evropský fond pro obranu. Je tam speciální bod v bodech odůvodnění, tam také, eh, hovoří tam také o roli radě, vysoké představitelky Evropské komise, aby to zaručilo eh, synergie. A jak víte, tak spolupráce PESCO vychází z pracovní skupiny v rámci rady je tam tedy speciální formát PESCO, to znamená, že tam jsou všichni, kteří jsou zastoupeni v této struktuře, včetně Evropské komise, všichni se budou účastnit jednání PESCA, A i když tedy pouze ty členské státy budou mít hlasovací právo. No a následné pondělí očekáváme nejenom eh, schválení toho formálního textu, který ustanovuje PESCO, ale také i schválení projektů, které pak budou prováděny v rámci PESCO. Bude to ve formě sdělení nebo nějakého prohlášení států, které jsou eh, v rámci PESCO. Zatím je tam tedy takový první balík, v rámci něhož je identifikováno 18 eh, projektů, takže velice rychle mm, je zde ta reakce a můžeme říci, že PESCO se stává realitou. Nejsou to pouze jednotlivé postupy a procesy a papírování, ale už se to dostává do toho, aby se, už se to dostává do praxe, aby opravdu se ty kapacity začaly budovat. Všechno o tom jsme všem vedli jednání. Eh, dále se hovořilo o, také se hovořilo tedy o té eh, civilní součásti Eh, společné zahraniční a bezpečnostní politiky mm, velice často na to také, eh, nebo o to také usilují eh, politické imperativy, ale mm, jasně jsme viděli z těch, už od začátku, že je to extrémně mm, důležité a tvoří téměř dvě třetiny našich misí jsou vlastně civilní mise, nikoli vojenské a hrají klíčovou roli v určitých operacích a také třeba je zde mm, situace v Kosovu. Takže je důležité, aby došlo k určité obnově, k určitému oživení této civilní politiky. Může to být boj třeba s terorismem, s hybridními um, hrozbami, s organizovaným zločinem, s kybervýzvami. A to je práce, kterou už jsme zahájili Rozvoj civilních kapacit to je vlastně jiná povaha než ty vojenské kapacity, protože když hovoříme o vojenských kapacitách, se to velice často týká hardwareu, kdežto u, těch, u té civilní obrany tam je to spíše takový ten lidský faktor a jsou tam mm, výzvy, které jsou ve všech členských státech. Jedná se vlastně ale o domácí otázky nebo domácí problémy. Není tam taková ta projekce ven. Pak tam jsou určité finanční omezení, eh, takže pro členské státy je důležité, aby vlastně neměly nadbytečné eh, redundantní ehm, seznamy eh, třeba různých úředníků nebo ehm, právníků, které by se vlastně pak nemohli využít. Takže teď zrovna na základě žádosti rady představujeme určitý eh, program, určitý eh, seznam, který bude identifikovat eh, ty hlavní potřeby a hlavní otázky, které se týkají civilní obrany. Chceme připravit speciální plán rozvoje budování kapacity civilní obrany. Ehm, budeme tam identifikovat hlavní výzvy, ale budeme se zase soustředit na ty hlavní priority, které jsem již nastínil. Cílem je Eh, na základě informací z rady, že by se to mělo týkat speciálního paktu SZBP. Jednotliví ministři, jednotlivá hlavní města se eh, zavazují, že budou schopny dodat jednotlivé kapacity, které pak budou důležité pro ty civilní mise. To je také do, do velké míry to také propojeno i s další věcí, což jsou tedy naše mise, SZBP a také naše agentury a také nová role civilních misí. Já si myslím, že zde jsme svědky zrodu takových nových misí, některé jsou takzvaně exekutivní, ne, neexekutivní. Eh, takže dnes třeba mm, některé ty mise mají eh, prvek eh, trestního vyšetřování, mm, je tam takový speciální operačně relevantní prvek i u některých misí, které vlastně původně byly v té kategorii neexekutivní mise, já bych tomu teď možná říkal hybridní eh, mise. Myslím si, že to je také docela důležitý mm, vývoj, který jsem chtěl zdůraznit. Další věci, o kterých jsme hovořili, je tedy přeskum eh, mechanismu Athena. Tady je snaha předefinovat eh, ty takzvané společné náklady Tady je důležité, abychom dosáhli pokroku. Zatím ještě není dostatečný, musíme udělat vše, aby se to pohlo dopředu. Ještě zde musí být další jednání. Dále, vojenská mobilita, to je taková jedna z klíčových priorit a 13. Mm, eh, no, eh, z listopadu také to bylo velice důležité, když jsme o tom hovořili s generálním tajemníkem. Eh, hovořili jsme tedy, to samozřejmě tedy spadá do pravomoci členských států, ale Evropská unie může mobilizovat různé změny v postupech, v legislativě, v infrastruktuře, aby došlo ke zjednodušení mobility různých jednotek nebo dalších vojenských prvků o to také žádalo na to a já už se tím vlastně dostávám do druhé části protože ta hovořila o spolupráce Evropské unie s NATO. No a pak ještě tedy obrana proti kyberútokům, tam jsme rovněž hledali různé synergie mezi mm, obecnou bezpečností a nebo mezi obecnou obranou a obranou proti kyberútokům. V následném roce zřejmě tedy bez, eh, bude, to bude oblast, v níž budeme muset být aktivnější. No a co se týče Mm, setkání Evropské unie a NATO, tak tam byl generální tajemník, jak je to již zvykem. Dívali jsme se na to, jak eh, bylo dosaženo pokroku v těch 42 akčních bodech, ale také jsme eh, plánovali už další budoucí vývoj. Eh, v těch nás, v, násled, mm, v úterý nebo v pondělí dokonce rada schválila nový soubor těch nových návrhů, které se týkají spolupráce mezi Evropské unie a NATO. NATO 32. Takže bylo tam sedm hlavních oblastí ale v zájmu se o, byl tedy boj s terorismem, ta vojenská mobilita, to bylo důležité v, tomto, v těchto nových souborech návrhů, dále spolupráce s partnery, včetně spolupráce v boji proti terorismu. A takovou páteří naší budoucí spolupráce zůstanou vojenská cvičení. V roce 2018 nás čekají velké výzvy, protože Evropská unie má vést přípravy Eh, a máte koordinovat eh, ta cvičení, vojenská cvičení. Myslím si, že to jsme rovněž zdůraznili v jednáních v NATO. Eh, důležitý bod pro NATO je to, jak ta, ty vojenské um, kapacity, které vzniknou během těch jednotlivých struktur, jak to bude také důležité, nebo či, čím to také prospěje NATO. Protože víte, že v rámci NATO je tam takový závazek číslo jedna navýšit investice, uh, takže s tím také souvisí i to budování kapacit. Na to se domnívá, že to je naprosto, eh, nebo že to je velice pozitivní. Mm, země mají své eh, jednotky a to, co vlastně prospěje těm jednotlivým zemím, eh, tak to vlastně prospěje i NATO. NATO to také zdůraznilo v úterý na schůzce ministrů zahraničních věcí, která se konala v rámci Severoatlantické aliance, kde se této schůzky se rovněž zúčastnili naši zástupci. Ta vojenská mobilita, o tom jsem už hovořili, to velice je důležité, aby ta práce, kterou provádíme, brala v úvahu také různé specifikace, které e, vycházejí z NATO. Takže je důležité, aby vše, co děláme v Evropské unii, slož, sloužilo také účelům e, NATO a aby nedocházelo k redundanci nebo e, k duplikaci. Takže tam byl velice dobrý pokrok. Všechny tyto prvky budou rovněž projednávány na Evropské radě na konci příštího týdne. Také je důležité potrhnout eh, důležitost provádění PESKA a spolupráce Evropské unie a NATO. Když se podíváme na ten následný rok, tak já bych eh, mu dal titul provádění. Protože už jsme mm, připravili celou řadu iniciativ, také je zde e, nové e, nařízení o EDTIB, e o té základně evropské, technologické a průmyslové pro evropskou obranu. Takže teď je důležité, aby jste byli tyto iniciativy provedena, abychom také spolupracovali s Evropskou komisí, aby všechny tyto aktivity byly koherentní. Takže bych řekl, že hlavním úkolem bude provádění a koherence. Mm, takové hlavní, to budou takové hlavní, hlavní hesla toho budoucího roku. No a samozřejmě máme také, účelem je také zlepšit eh, náš eh, efekt v praxi. Tady už jsem hovořila o těch misích. Rovněž je zde jedna věc, která bude důležitá ehm, Mm, tam je důležité naše aktivity, které činíme v oblasti Sahelu, G5. Je důležité, aby ta oblast se stabilizovala, to je klíčové i pro bezpečnost Evropy a vidíme opět, že tedy v roce 2018 eh, by bylo zapotřebí velkého pokroku spolu, ve spolupráci se zeměmi Sahelu a také se na tom budou podílet ty smíšené jednotky. Tak ještě co se týče NATO, chci říci, že ta jednání o těch eh, společných ustanoveních, ta jsou velice složitá, je to velice takový eh, komplikovaný proces. Máme dnes asi 74 návrhů na akce a eh, to nás opravdu muž bude naplňovat velice dlouho ale teď je důležité, aby ty návrhy byly zavedeny do praxe a na, to budeme, na co se budeme soustředit eh, v příštím roce. Takže jsem velice rád, eh, že jsem zde dnes mohl promluvit a velice rád také zodpovím vaše dotazy. Děkuji. Pane Velsanče, velice vám děkuji. Děkuji vám za eh, tento obsáhlý briefing z dokončené tady z listopadové, eh, listopadového samitu ministrů eh, zahraničí a eh, se strany na to. Já vám tedy děkuji také za to, že mm, jste poměrně četným hostem tady A teď otázky. Ano, děkuji, jsem velice eh, rád, že se mohu zeptat na jednu otázku a budu se muset ptat také pana eh, Zudy. Eh, a sice, pokud se týče aktivace PESKA a financování PESKA, bude se uplatňovat článek 41, podle kterého administrativní a provozní náklady Eh, budou mimo eh, vojenských operací budou spadat pod eh, unijní rozpočet. Já bych silně doporučoval, aby tomu tak bylo. A pokud by to tak nemělo být, muselo by to být rozhodnuto jednomyslně. Takže to nás zajímá a e, e, já jsem tedy e, žádal, aby to odpovědala také paní Ugariny, ale ona je momentálně v mé kanceláři nahoře, takže já se jí na to zeptám také a vaši odpověď si potom vyslechnu ze záznamu. Pan poslanec Zdrojevský, myslím se, chtěl něco zeptat, myslím, že jsem vás přehledla, omlouvám se. Ano, chtěl jsem navázat otázkou na pana Galera jak eh, budou vypadat ty termíny eh, budování toho rozpočtu od těch administrativních kroků až po kvótu ve, v té dlouhodobě perspektivě, kde by se to mělo vyšplhat k 10,5 miliardě eur. Čili jak by to mělo být, eh, jak by měly postupovat ty, ty eh, rozpočtové otázky. Děkuji, pane poslanče. Já tak nevím, jestli pan Schaffhauser se chtěl eh, něco zeptat, eh, mezi tím se zeptám já. Eh, během našeho předcházejícího zasedání s panem Velslancem jsme se bavili o třech hlavních oblastech kybernetické spolupráce mezi NATO, Moldavském, Bosnou Hercegovinou, Tuniskem a dalšími. Mohl byste tomu eh, říci něco v tom smyslu, zda bylo dosaženo ně, některých kroků a s jakým účinkem. Ano, pan eh, Schaffhauser, prosím. Ano, děkuji. Paní předsedkyně, pane generální sekretáři, já jsem přišel trošku pozdě, za což se omlouvám, ale mám na vás jeden dotaz který možná není úplně relevantní pro to, co jste říkal. Nicméně chtěl jsem se zeptat, v jakém stádiu je v radě úvaha o novém přístupu ke Spojeným státům americkým nebo o té nové situaci. Eh, prezident Trump po nás chce, abychom se ujali své zodpovědnosti, přeje si, abychom byli jeho skutečnými partnery. A to by samozřejmě mělo vést k tomu, že bychom měli mít jakýsi evropský systém, protože pokud eh, fungujeme pouze jako jaký, jakýsi subdodavatelé, tak nejsme skutečnými partnery. Já jsem nedávno četl skvělou knihu, ka- každému to eh, říkám, americký přítel historika Michela Brankata. A tam eh, se píše, že v Elizejské smlouvě Eh, francouzsko-německé z roku 63 eh, vlastně tam nebylo součástí NATO a poté pod tlakem Američanů a Žána Moneta se to jaksi stalo součástí té smlouvy. Nicméně původně e, při zakládání Evropy u toho německo-francouzského paktu, tam se vlastně hovořilo o tom, že Evropa by měla být v otázkách bezpečnosti a obrany nezávislá na Spojených státech. Nezávislá, to neznamenalo, že by nebyla partnerem NATO. Generál de Gaulle a to je také důležité vědět, eh, byl tím eh, prvním, kdo zareagoval, když došlo k invazi Berlína. On tam první chtěl poslat eh, francouzské tanky, ale bohužel na americké a anglické straně nikdo nesvedal telefon. A já si opravdu myslím, že toto je skutečný základ těch nových základů Evropy. Uh, ambassador. Děkuji vám, pane Veslanče. Ehm, tak zaznělo tady několik otázek a prosím vás nyní o vaše odpovědi. Asi, asi nebude další kolo otázek, no ale uvidíme, takže máte asi dost času. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pokud se týče nákladu a fungování PESCO, my vycházíme z toho, že je třeba eh, redukovat eh, dodatečné administrativní náklady či výdaje. Neměla by vzniknout další byrokracie. PESCO tedy bude řízeno na základě toho, co už existuje. Ano, budeme potřebovat eh, určité posílení personálu nebo možná restrukturaci personálu, ale každopádně bude to v rámci té jednotky PESCO. Samozřejmě eh, v rámci eh, zahraniční služby EU a vojenských, vojenského personálu eh, určitě vytipujeme lidi, kteří by měli přejít do PESCO a jeho strukturu. A jsou to lidé, kteří se již teď zabývají rozvojem obraných schopností. Takže tady nedojde k nějaké zásadní změně. Bude to běžný způsob eh, práce administrativy, která ke svým dosavadním zodpovědnostem bude přibírat ještě další úkoly, čili tolik eh, k těm administrativním eh, nákladům. Kybernetická bezpečnost v současné době vycházíme ze společného sdělení vydaného v září, v němž se objevují prvky eh, externí dimenze, tedy zahraniční dimenze eh, kybernetické obrany a nás samozřejmě zajímá, jak si vedou eh, partneři eh, v rozvíjení svých vlastních schopností. Eh, v Moldově zde jsme mm, měli cvičení, které se týkalo posouzení odolnosti vůči hybridním hrozbám a pravděpodobně tady bude nějaký další plán boje proti Eh, anti, boje proti teroru a eh, ten plán by měl být se podobný tomu, co už existuje. K té A potom ještě k té úplně poslední otázce týkající se vztahu Evropská unie NATO a jak rozvíjet vztahy mezi Evropou a Amerikou. Já s vámi naprosto souhlasím, zde není rozpor, NATO zde hraje důležitou roli a ta není nijak spochybňována v tomto okamžiku. To ovšem neznamená, že by Evropská unie nepotřebovala také nástroje, eh, své, si své vlastní nástroje obrany. Ta Velice teoretická diskuse probíhala na začátku eh, nového tisíciletí, když se hovořilo o bezpeč, bezpečnostní a obrané politice Evropské unie. A to hovořilo se o tom nejen v Evropské unii, ale také ve Spojených státech amerických. A tedy o tom, zda to naše úsilí by nějak nepoškodilo naše závazky v NATO případně zda by to nějak neovlivnilo mírové síly OSN. A nyní zde vlastně tu odpověď již máme a ta odpověď zní v tom, že zaprvé my potřebujeme tuto kapacitu a že tato kapacita pokrývá určité mezery v oblasti bezpečnosti a obrany, které NATO ze své povahy nemůže pokrýt takže je třeba zaplnit tyto mezery, to je jedna věc. A potom samozřejmě to není ničemu na škodu. A nyní v nedávné době jsme svědky toho, jak naše úsilí může přispívat k budování kapacit. A to si myslím je nová situace. Máme obranou agenturu, uvidíme, jak to bude fungovat, ale jsou zde i nové iniciativy a já mám pocit, že na to skutečně si cílí na Evropskou unii a spolehá na to, že bude na té Evropské unii, evropské úrovni rozvíjet své kapacity, že to tady budou kapacity členských eh, států, které budou moci tedy potom ty kapacity využívat jak v rámci NATO, tak v rámci EU, tak v rámci OSN. A to je vlastně takový trend, jehož jsme svědky od eh, roku, dejme tomu 2011, po tom, co bylo poměrně nešťastně nazváno arabským jarem. A zde jsme tady stále více vidíme, že potřebujeme vlastní bezpečnostní a obrané kapacity v rámci Evropské unie. A na to, alespoň mám ten pocit, myslím si, že nyní máme nejlepší vztahy od roku 2000, na to to tedy nevidí jako hrozbu, ale jako něco, co se doplňuje. A my sami to neděláme proto, abychom vyhověli našim americkým kolegům a jejich požadavkům, abychom byli zodpovědnější, abychom se jaksi ujali své části toho břemene. Já si myslím, že my nepotřebujeme, aby nám to někdo říkal, my to víme, ale děláme to proto, protože to po nás požadují naši občané, tak abychom byli schopni zareagovat na hrozby z východu či z jihu. V této fázi tedy nyní jsme Víme, že Evropská unie ještě musí vyvinout značné úsilí o zajištění své bezpečnosti. Jeden z mých eh, velkých eh, starostí je vlastně takový ten bezpečnostní pás, který by měl jít z Mauritánie až po Somálsko, měl by asi zahrnovat i Libii. A to je něco, co na to nedělá, možná ani nemůže dělat z mnoha různých důvodů. Netýká se to samozřejmě technických kapacit, ty oni, maj, ty oni mají, ale z mnoha různých důvodů by to měla být eh, Evropská unie, která je vhodnějším aktérem pro vedení podobných akcí. Pokud tedy jde o vztahy s NATO, tak samozřejmě jednak jsou zde ty společné akce, ale jednak si myslím, že se podařilo vytvořit i dynamiku dialogu a spolupráce, která dříve neexistovala ale neděláme to proto, abychom někomu vyhověli. Děláme to proto, abychom vyhověli potřebám a požadavkům našich občanů. Děkuji. Thank you very much indeed, ambassador. Děkuji vám, pane velvyslanče, za vaše odpovědi. Máme sice pár minut, ale asi eh, bychom to neměli protahovat a ohrožovat tak eh, vaši cestu do Brazílie. Velice vám děkuji, děkuji vám za váš briefing a za to, že jste mezi nás zavítal. Velice si toho vážíme. Ano, eh, děkuji vám za eh, také podrobné odpovědi na otázky. Kolegové, jak jsem oznámila na začátku zasedání, eh, nyní vyhlašuji přestávku na kávu do desáté hodiny. Takže eh, poté budeme mít eh, společné slyšení o Severní Koreji spolu s AFETem a příslušnými delegacemi. Takže Prosím, zúčastněte se. Očekáváme, očekáváme opět experty. Takže prosím, přesně v 10 hodin.

yeah.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 Is it the left or the right one? Which one? No, it's because of the camera. Yeah. The camera. Okay. Okay. Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, vážení kolegové, vítám vás na slyšení společném slyšení eh, výboru zahraničního a podvýboru eh, pro bezpečnost a obranu o eh, severokorejském programu jaderných střel. Jak víte, několik výměn názorů už proběhlo v AFETu, ale také v SEDE. Bylo to v průběhu posledních měsíců kvůli závažnému ohrožení míru a stability. Já vítám dnes eh, zastupce eh, Evropského eh, služby pro vnější činnost a naše experty pro naši obranou strategii. A který je také expertem na atomový program Korejské lidově demokratické republiky. Eh, součástí je, jsou také aspekty humanitární pomoci a kooperace eh, s Severní Koreou. A v této souvislosti Evropský parlament vyzývá eh, paní Mogherini, aby aktivně zasahovala do záležitostí za Evropu. Výbor AFET má naplánovanou návštěvu do Jižní Koreje a Japonska, eh, které jsou našimi strategickými partnery, aby se ukázalo, eh, jak eh, jsme na tom posuzování tohoto vážného ohrožení ze strany Severní Koreje. Předám slovo paní Foty ze předsedkyní podvýboru. V květnu letošního roku jsme se intenzivně účastnili debat na téma nukleárního ohrožení ze strany Severní Koreje. Navštívili jsme své partnery eh, v regionu, tedy Japonsko a Měli jsme kontakty včetně eh, tedy s politiky, eh, včetně vojenských představitelů, eh, kteří mají na starost obranu Japonska. A probírali jsme mnoho témat. Naslouchali jsme také stanoviskům partnerů z regionu. A po tomto úvodu bych ráda připomněla několik technických aspektů, než uvedu naše řečníky. Jak už víte, toto slyšení je společně organizováno výbory AFED a SEDE e e s přispěním příslušných delegací Evropského parlamentu do tohoto regionu. Jde o delegaci pro vztahy s Japonskem, Čínskou lidovou republikou, státy ASEAN a, a Koreou a korejským polostrovem. Kolegové, Posledním bodem eh, našem panelu eh, se uskuteční prostřednictvím skypového spojení z Floridy. My jsme eh, zatím nezajistili, nezajistili, jestli to bude fungovat přes Skype a a teď se dozvídám, že se přece jenom úspěšně podařilo navázat spojení, takže doufáme, že to bude fungovat později na ostro. Eh, dámy a pánové, máme zde vynikající panelisty a dovolte mi, abych vám je nyní představila. panelisty, s nimiž budeme eh, debatovat o rizicích a ohrožení ze strany severokorejského jaderného programu. Naším prvním panelistou je pan Reinhold Brender, eh, který vede úsek pro Japonsko, Koreu, Austrálii, Nový Zéland a Pacifickou oblast v Evropské službě pro zahraniční činnost. Dále je zde s námi Eh, doktor Antoine Bondas, který zde eh, zastupuje pařížskou eh, nadaci pro strategický výzkum. A je asociovaným profesorem pro politické vědy v Paříži. Dále je mezi námi doktor Ramon Pacheco Pardo eh, z korejské nadace, eh, který je eh, přednášejícím profesorem na King's College v Londýně. A poté prostřednictvím Skypeu se spojíme s velvyslancem Christopherem a Hillem, eh, který je velice skutečný, velice zkušeným americkým eh, diplomatem eh, s rozsáhlými zkušenostmi v tomto regionu. Včetně toho, že je expertem na situaci na korejském polostrově Eh, dříve ve své kariéře byl mimo jiné také velvyslancem v Polsku a přejeme vám eh, velmi dobré ráno. No a nyní eh, předám přímo slovo, slovo panu Reinholdu Brenderovi z EEAS, tedy z Evropské služby pro zahraniční činnost. Děkuji vám. Eh, vážení předsedové výboru AFET, SEDE, vážení dámy a pánové poslanci, eh, s potěšením vám smím dnes eh, prezentovat stanovisko našeho, naší služby pro zahraniční činnost ke KLDR. Evropská unie se shoduje s mezinárodním společnostím, s mezinárodním společenstvím na cíli, že korejský poloostrov by měl být bezjaderný. To si přeje celý svět. Evropská unie opakovaně odsoudila eh, raketové testy KLDR, které přímo porušují mezinárodní závazky této země eh, dle v několika rezolucí OSN a Rady bezpečnosti OSN. E, tyto kroky představují závažné ohrožení mezinárodního míru a bezpečnosti. Po dvou a půl měsících bez těchto testů KLDR 28. listopadu našeho času opět vypustila raketu a zdá se, že šlo o mezikontinentální balistickou střelu, to znamená střelu s velmi dalekým dosahem. Pravděpodobně eh, byla vypuštěna z oblasti hlavního města Pyongyangu a po 950 eh, kilometrech, při níž dosáhla eh, výšky až 4,5 tisíce kilometrů, spadla do moře do zvláštní ekonomické zóny Japonska běžně je schopná dosáhnout vzdálenosti 10 000 km, možná až 11 000 km, což znamená, že v dosahu eh, by byla celé kontinentální Spojené státy a Evropa. KLDR vyhlásila, že je schopna zasáhnout celé území kontinentální Spojených států a že země konečně dosáhla velké historické Eh, velkého historického cíle stát se jadernou mocností. Proto tedy eh, se dá říci, že eh, KLDR technologicky zvládla miniaturizaci příslušné technologie, takže nyní ji unese takováto raketa. Nicméně dá se říci, že takováto střela je schopná vstoupit do atmosféry po velice ploché dráze eh, bez poškození. Eh, bez pochyby v posledních dvou měsících KLDR eh, pokračuje ve svém jaderném programu a nezdá se, že by se chystala Severní Korea upustit od této činnosti. K čemu vlastně došlo 28. listopadu? Jde de facto o poslední krok v programu korejských střel a nukleárního programu. Tento program byl dramaticky urychlen v posledních měsících. Tři nukleární testy KLDR od roku 2006 se odehrály poslední, v posledních dvou letech a ten poslední zářijový eh, měl sílu zhruba 100 Kiloton, eh, což je velice hodně. Eh, je to desetinásobek odhadované síly z předchozího testu v září 2016. Eh, dochází tedy k paralelnímu urychlení nukleárního programu a programu balistických střel. V roce 2016 proběhlo nejméně 24 startů střel a Eh, od začátku toho roku dalších 20. Eh, jejich akce vyvolaly celosvětové odsouzení. Vysoká představitelka Mogherini hovořila o závažné provokaci a závažném hrozbě pro mezinárodní bezpečnost. Eh, toto bylo následováno opakovanými výzvami EU, aby eh, KLDR plně a bezpodmínečně plnila všechny rezoluce Bezpečnostní rady OSN. A dále byla KLDR vyzvána od upuštění, k upuštění ode všech akcí, které by mohly zhoršit a zostřit regionálně globální napětí prezident Trump ve Spojených státech prohlásil, že bude řešit situaci eh, v severní, se Severní Koreou a eh, Secretary of State Tillerson řekl, že Spojené státy eh, vypouštění těchto raket silně odsuzují. Evropská unie hovoří jasně, KDR musí opustit svůj program vývoje balistických střel a Eh, jaderných zbraní a to způsobem, který bude úplný, ověřitelný a nevratný. Musí eh, zastavit všechny tyto činnosti a vrátit se ke smlouvě o nešíření jaderných zbraní eh, IAEA. Korejská lidově demokratická republika toto nešíření a úsilí odzbrojení podkopává Také třeba, že potřebujeme, aby smlouva o zákazu jaderných zbraní byla univerzální, tady platila pro všechny. Krok eh, Rady bezpečnosti OSN eh, podle rezoluce 2375 z 11. Eh, září nebyl velice důležitý Evropská unie tuto rezoluci okamžitě transponovala, podobně jako eh, již dříve přijala sankce OSN vůči KLDR. Kromě toho Evropská unie přijala eh, rovněž další balíček Eh, pouze evropských autonomních opatření, které doplňují opatření OSN. K ním patří toto. Rozšířuje se zákaz eh, na veškeré investice do veškerých odvětví ze strany EU, takže žádné evropské investice v KLDR nejsou nyní možné. Dále eh, na autonomní černou listinu byla přijata přidána další jména osob a Eh, subjektů, včetně tedy eh, zákazu cestování. Dále se snížil objem osobních remitancí, eh, které mohou být legálně posílány, posílány osobám KLDR, poněvadž je zde obava, že by to mohlo být zneužíváno na podporu nukleárního programu. A dále Eh, byl vydán zákaz exportu ropy do KLDR a mm, také se řešila otázka severokorejských pracovníků, kteří se již nacházejí na území některých členských zemích EU, eh, přičemž jejich pobyt už nebude prodlužován s výjimkou uprchlíků. To znamená, eh, že pracovníci KLDR prakticky přestanou existovat v EU. Dále je zde eh, aktualizovaný seznam luxusního zboží, které se nesmí dovážet ani vyvážet. Eh, můžeme s jistotou potvrdit, že sankční režim EU eh, vůči KLDR patří k těm nejrestriktivnějším vůbec. Prakticky byl úplně zastaven obchod mezi EU a KLDR. Na úrovni EU i členských zemí jsme rovněž posílili úsilí na zajištění toho, aby také třetí země plně e, se podřídili systému sankcí e, OSN a týká se to e, zemí v Africe a zemí v Asii. My na úrovni EU jsme podnikli mnoho energetických, energických kroků nejenom na plnění a dodržování sankcí OSN, ale také jsme k tomu přidali naše vlastní sankce. Eh, náš signál je jasný. Eh, plné a eh, plná implementace rezolucí Rady bezpečnosti OSN proti Severní Koreji je zásadní proto, aby na severokorejský režim byl vytvářen efektivní tlak a aby se tento režim vrátil k vyjednávacímu stolu. Sankce nejsou cílem sami o sobě, jsou nástrojem eh, na podporu politického procesu a otevření eh, dialogu. V červenci letošního roku zahraniční, ministři zahraničí EU potvrdili politiku hm, critical engagement eh, vůči KLDR což znamená tlak prostřednictvím sankcí při zachování komunikačních kanálů. Evropská unie silně odsuzuje, eh, pardon, Evropská unie je přesvědčena, že trvalý mír a jaderné odzbrojení na korejském polostrově musí být dosažen prostřednictvím mírových prostředků, prostřednictvím dialogu. Bylo to zopakováno na setkání na samitu EU 19. a 20. října. Mírové úsilí není projevem slabosti, je to jediné možné řešení. Chceme posilovat eh, skutečné dodržování eh, sankcí a rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN, tak aby eh, Severní Koreje, Korea opustila svůj jaderný program. My chceme nadále plnit svou roli a spolupracovat s dalšími stranami a tak, aby se maximalizoval ekonomický a diplomatický tlak na KLDR. Eh, těšíme se, že eh, generální, eh, nebo zástupce generálního tajemníka OSN Jeffrey Feldman eh, po své návštěvě KLDR bude moci nám přinést dobré zprávy. Eh, zatím, pokud víme, japonský ministerský předseda Kono bude předsedat radě setkání ministrů Rady bezpečnosti OSN 15. prosince, který se bude zabývat severokorejským programem eh, jaderných zbraní a eh, střel. Bylo již potvrzeno, že také eh, Spojené státy a Kanada chystají uspořádat ministerskou konferenci, která se bude zabývat severokorejskou hrozbou pro světový mír. Evropská unie se snaží úzce spolupracovat se všemi klíčovými partnery v regionu a po celém světě, eh, tak abychom byli schopni posílit náš dosah a podporovat plnou implementaci sankcí ze strany všech zemí. A pokračujeme v dalších vztazích s dalšími, dalších vztazích s našimi partnery a debatujeme o tom, jak nejlépe reagovat na eh, poslední eh, střelu, která byla puštěna. Děkuji mnohokrát a nyní bych ráda předala slovo panu doktorovi Antoánu Bondazovi. Eh, vážení, eh, vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo, vážení členové Evropského parlamentu, dámy a pánové, jsem velice podtěn, že mohu dnes hovořit eh, právě v takto významný okamžik, 29. listopadu Severní eh, Korea oznámila, že konečně zrealizovala to, že, se, že dokončila tedy budování svých nukleárních eh, sil, k čemuž se Kim Jong-un eh, zavázal předtím v září a den předtím byla otestována nová raketa Hwasong-15, která v podstatě může zasáhnout jakékoliv místo na americké pevnině. Samozřejmě, že je to eh, znak technického eh, pokroku a určitě se to hodí do té strategie přežití Severní eh, Koreji. Nicméně je to také signál pro novou příležitost pro vyjednávání, kterou bychom si neměli nechat ujít. Nukleární a balistický program Severní Koreji to je něco, co od sebe nelze oddělit a Severní Korea nyní zradikalizovala svou pozici týkající e, se jaderných e, zbraní. Již v roce 2013 e, Kim Jong-un hovořil o tom, že je třeba učinit zbraně přesnějšími, zaměřit se na miniaturizaci a zmínil tedy, že je potřeba zaměřit se na tvorbu jaderných eh, bomb. Paní předsedkyně přerušuje, žádá řečníka, aby hovořil pomaleji z důvodu toho, že projev je tlumočen. Režim tedy tyto zbraně také institucionalizoval a hlavní eh, korejské schromáždění eh, přepracovalo ústavu v tom smyslu, že Korea je vlastně první stát nukleárních zbraní. To bylo již v roce 2012. A tento vývoj je také e, součástí nové národní strategie, která byla předložena 31. března 2013, takzvaná Byungjin Line. Jejímž e, cílem je budování hospodářství a zároveň s tím budování i nukleárních ozbrojených sil. Za třetí, balistický program v Severní Koreji se značně zrychlil počínaje rokem 2014. Kim Jong-un totiž eh, objednal provedení eh, testu 20 balistických raket, a to pouze v roce 2017, což je více než těch 16 eh, testů, které provedl jeho otec. Celkem těch testů od doby, kdy se Kim Jong-un ujal moci, bylo již provedeno 80. A je zde také diverzifikace těch eh, raket. Poprvé vlastně eh, byly testovány rakety středního doletu Hwasong-12, mezikontinentální rakety a to jsou střely, které neohrožují pouze zájmy Spojených států a Tichomoří, ale také samotné území Spojených států amerických a také e, ta místa, odkud jsou rakety vypouštěny, e, těch je nyní více než 15. E, za Kim Jong-ila byla pouze dvě ta místa. Režim se eh, připravuje a cvičí své jednotky, aby mohly zaútočit například eh, také v noci. Cíl je naprosto jasný. Jaderné kapacity KLDR by se měly stát co nejdříve operačními, tak aby to jaderné odstrašování bylo ostatními považováno za důvěryhodné, aby se posílila legitimita Kim Jong-una a posílila se také jeho vyjednávací argumenty při jednání se spojenými státy. Jsou zde e, dva rozměry, rozměr vnější a rozměr vnitřní. Ta vnější dimenze, ta se týká zabezpečení režimu před vnějšími hrozbami. Je zde tedy jakási paranoja toho severokorejského eh, režimu, které politiku Spojených států vnímá jako velice nepřátelskou, cítí se ohroženo jadernými hrozbami a tak dále. A samozřejmě, pokud Severní Korea sama bude mít jaderné eh, zbraně, tak eh, to bude mít i větší odstrašující dopady. A potom je zde ještě snad důležitější ta vnitřní dimenze, která se týká zabezpečení režimu před vnitřními hrozbami. Jaderné zbraně jsou totiž zbraněmi politickými a posilují legitimitu Kim Jong-una a jeho režimu. V první řadě totiž konsolidují ten dědičný eh, systém, protože ty zbraně se jaksi považují za zděděné eh, od eh, otce a dědečka. A za druhé to také posiluje autoritu Kim Jong-una jakožto ochránce korejského národa. Za třetí, dále e, se tím vlastně legitimu, legitimizují e, ty desetileté oběti, které obyvatelé Severní Koreji přinášeli, tedy po dlouhá desetiletí. A e, za čtvrté se tím posiluje vnitřní soudržnost a stimuluje se tím morálka národa. Rovněž eh, to plně zapadá do Juche, což je tedy politická ideologie Severní eh, Koreji. Jejímž eh, cílem je zajistit nezávislost hospodářství a také v obraně. Vlastnění jaderných zbraní je vlastně jakýmsi nevyčerpatelným zdrojem legitimity pro tento režim a v současnosti se tím vlastně posiluje postavení Koreje jako nezávislé a autonomní země, byť tedy po uplynulá staletí musela čelit eh, tlakům ze zahraničí a byla závislá na zahraničních mocnostech. V tomto kontextu je to tedy zcela nezbytný nástroj pro uplatňování politiky Juche. A samozřejmě, pokud by se v nějakém krátkodobém eh, horizontu eh, režim těch eh, zbraní vzdal, tak by to velice oslabilo legitimitu King Chong-una. Řekněme si věci jasně. Mezinárodní společenství se mezinárodnímu společenství se nepodařilo zabránit Severní Koreji, aby vyvíjela jaderné zbraně a balistické střely. Je to náš kolektivní neúspěch a nyní se nacházíme na jakési křižovatce a mělo by být naší prioritou podpořit úsilí OSN a mezinárodního společenství eh, a snažit se donutit, aby Korea respektovala mezinárodní právo a usnesení OSN. V každém případě ale přijetí sankcí nebude stačit. V roce, eh, panel eh, expertů eh, OSN uznal, že eh, Korea v zásadě si toho příliš nedělá, z těch uložených sankcí různými způsoby je obchází a také zde není dostatečná politická vůle, stanovení priorit a přidělení zdrojů, tak aby ty sankce byly skutečně řádně implementovány. Potom zde máme rezoluce OSN 2371 a 2375 a tyto eh, rezoluce v zásadě eh, také nejsou příliš eh, efektivní a severokorejský režim se domnívá, že vojenské a politické přínosy eh, rozvoje svého duálního programu stále převažují nad těmi ekonomickými náklady a diplomatickou izolací. Jaké jsou eh, tedy ty vojenské eh, možnosti? Ty byly údajně předloženy, nicméně je možné, že ani ty neodradí Koreu od od eh, nukleárního programu. Protože pokud by nějaká eh, země zvažovala preventivní útoky na Severní Koreu, tak potom by ty lidské a hospodářské dopady byly skutečně obrovské a ty šance na úspěch by byly velmi omezené. A potom samozřejmě také nejsou žádné záruky toho, že by vojenské útoky skutečně neutralizovaly e, nukleární a balistická zařízení na severní e, Koreji, protože většina z nich je, se nachází hluboko e, pod zemí. A takže by tam potom byl nutný i zásah nějaké pozemní armády. Za druhé, potom samozřejmě také hrozí nebezpečí, že by Korea učinila vojenská odvetná opatření a dokonce i američané, evropané a také, dejme tomu, 60 tisíc japonských občanů, kteří v Koreji žijí, by se stali cílem tohoto útoku. A za třetí, eh, samozřejmě, Čína je povinná KLDR pomáhat, protože je k tomu zavazuje smlouva z roku 1961. Samozřejmě obrovské dopady by byly na eh, trhy, na burzy a velice negativně by to tedy ovlivnilo celosvětovou světovou ekonomiku. Pokud bychom tedy eh, využili té vojenské hrozby, tak bychom tím vlastně pouze eh, z pohledu Koreji legitimizovali její nukleární a balistické programy. Samozřejmě, že ale musí být cílem mezinárodního společenství Koreu zbavit jaderných zbraní. Potřebujeme si ale stanovit jasné a krátkodobé realistické cíle. To je první krok směrem k denuklearizaci. Myslím tedy, že bychom se měli zaměřit na zmrazení toho nukleárního programu Severní Koreji a dále zabránit šíření těch zbraní a také tomu, aby se Korea vyhýbala sankcím. Zároveň by to ale nevedlo k delegitimizaci režimu. A zároveň by to ale také neznamenalo, e, že uznáváme Severní Koreu jakožto jadernou velmoc. A z pohledu severních Korejců by to nějak neoslabilo bezpečnost země. V každém případě by to bylo zapotřebí, dříve než bychom se pustili do dalších jednání o denuklearizaci Severní Koreji. Samozřejmě, eh, že zároveň eh, je zde eh, zásadní podpora Číny. Je zde také ta nabídka ze strany Ruska výměnou za zastavení jaderných cvičení. A důležitou úlohu zde má samozřejmě i Evropská unie. V první řadě se musí zaměřit na lepší provádění sankcí a boji proti nelegálním činnostem KLDR na evropském území a musí také jak eh, říkal pan Brender, eh, podpořit naše partnery v Ázii, Africe a na Blízkém východě, tak aby činili totéž. Za druhé je třeba posílit přímý dialog mezi těmi partnery, to znamená mezi eh, Koreou a další, Severní Koreou a dalšími klíčovými hráči, včetně Spojených států amerických. Ten dialog mezi zúčastněnými stranami je skutečně naprosto zásadní pro to, abychom lépe pochopili motivaci Severní Koreje a abychom přesvědčili režim o tom, že pokud změní své chování a bude respektovat mezinárodní právo, budou mu nabídnuty konkrétní ústupky. Některé členské státy mají totiž privilegovaný přístup do Pyongyangu ve srovnání s našimi americkými, japonskými či korejskými partnery a tohoto přístupu by mělo být plně využito. A za třetí, Evropská unie by se měla eh, zaměřit na eh, dobu po konfliktu, ale technicky 64 let po ukončení korejské války je polo, korejský poloostrov stále ještě ve válečném stavu a Evropská unie by mohla na pomoci eh, například tím, že by podpořila podepsání mírové smlouvy. Děkuji. Děkuji. A nyní... Velice děkuji a nyní pan doktor Ramon Pačeko pardon, z Univerzity King's College Londýna. Děkuji, máte slovo. Ano, velice děkuji. Děkuji za to, že se můžu zúčastnit tohoto slyšení. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení eh, návštěvníci tohoto slyšení. Abych vás chtěl seznámit s prezentací. Myslím si, že eh, tedy na, prosím, na obrazovce uvidíte snímky které budou doprovázet mou prezentaci. <laughs> Thank you very much. Takže děkuji. Prezentace je připravena. Takže bylo mi řečeno, abych se zaměřil na hrozby a mm, výzvy a také mm, případná řešení této krize. Takže tomu se budu věnovat v čase, který mi byl vymezen. Takže toto je takové stručné, stručný úvod do prezentace. Eh, ten úvod bude stručný, protože už kolegové nám řekli, jaké hrozby zde jsou spojené s tím jaderným programem KLDR. Také se zaměřím na výzvy, na různé rozměry a také na možná řešení pro Evropskou unii, protože podle mého názoru se Evropská unie stává výraznějším hráčem v, pří, v tom, eh, jak řešit eh, narůstající napětí na korejském poloostrově. Um, Předřečníci hovořili o vojenských hrozbách eh, jaderného programu KULDR vůči Japonsku, vůči Jižní Koreji, takže o tom už hovořit tolik nebudu. Také jsme slyšeli o tom, ehm, že eh, KULDR nyní získalo i vojenskou schopnost zasáhnout vojensky pevnickou USA a další části, takže o tom už také nebudu tolik hovořit. Takže já řeknu něco, na co se někdy zapomíná, a to, že ta jaderná, ten jaderný rozměr KLDR je součástí celého jiného balíku problémů, který máme v jeho východní Asii. Například ehm, v Japonském moři jsou eh, sporné ostrovy, eh, je to spor mezi Japonskem a Koreou, pak jsou tam, eh, takže tam také by to mělo určité dopady, pokud by se třeba tam jednalo o ty ostrovy, anebo pokud by se Korea třeba rozhodlo um, k nějakému konfliktu s Japonskem. E, také jsem hovořil třeba s různými kolegy, kteří jsou odborníci a hovořili jsme o tom, e, kdyby tam došlo k nějakému e, sporu, takže se to hovořilo o tom také, že KLDR se stává takovou velmocí v, tento, v této části takže je důležité, aby mm, se to všechno, takže musíme brát v úvahu i ty další rozměry v tomto regionu. Ehm, předsedkyně žádá řečníka, aby trošku zpomalil, aby projev byl tlumočitelný. Takže teď se zaměřím na výzvy, které se týkají eh, režimu nešíření jaderných zbraní, o tom už jsme hovořili. Takže zaprvé, jak asi víte, Severní Korea v minulosti eh, eh, šířila zbraně, jsou zde třeba Libia, eh, Libie, Irán a další. To jsou země, které měly které těšily ze Severní Koreje jednak znalosti, byl tam přenos znalosti, ale i také určité materiály. Takže to jsou navíc země, které jsou geograficky blízké Evropské unie. Takže co by se stalo, kdyby třeba i další země tím byly povzbuzeny? Země, které přemýšlí o tom, že by se také staly jadernými mocnostmi, že by je to mohlo povzbudit. Nyní vidíme, že USA třeba teď spochybňuje dohody, které se týkají Iránu. Takže co třeba, eh, kdyby Irán se rozhodl, že vlastně se nebude touto dohodou řídit a že by se vlastně inspiroval tou cestou, kterou se vydala Severní Korea. Další věc, na kterou bych chtěl upozornit, je to, že vedeme velice živou debatu, jak eh, se v Jižní Koreji, tak v Japonsku, které se týkají rozvoje jejich vlastních jaderných programů. Například Jižní Korea se eh, přemýšlí o mm, využití zbraní z USA a asi dvě třetiny jeho Korejců eh, podporují to, aby Jižní Korea vyvinula své vlastní jaderné zbraně. A co se týče Japonska, tak ten, tam, tam ta podpora je menší, tam je to asi 20 až 30 lidí, kteří to podporují, ale také se tam hovoří o tom, že by třeba mohli sdílet um, ty atomové zbraně z USA pomocí určité politiky sdílení. To znamená, že Japonsko by mohlo využít jaderné um, kapacity USA, pokud by třeba bylo ohroženo Severní Koreou. Neříkám, že k tomu musí dojít, ale tyto debaty se vedou a e, i zde tedy v Evropě, mm, nebo doléhají až k nám do Evropy. Také je zde e, celkový program jaderného odzbrojování, je zde také určitá soutěž mezi Severní a Jižní Koreou. Na to nesmíme zapomínat, že tyto země mm, spolu soutěží. Je to takový určitý boj o legitimitu. Jedná se o ekonomiku, diplomatiku. Eh, Jižní mm, Korea je mnohem legitimnější země, ale Severní Korea považuje způsob mm, nebo považuje tu jadernou politiku jako něco, co jim získá nadváhu, protože Jižní Korea nemá jaderné zbraně. Takže například se to využívá tak, že eh, dochází eh, i v Jižní Koreji mm, k navýšení vojenských eh, zbraní a tak dále. Takže například Jižní Korea má teď více dronů, které by využila. Na začátku tohoto roku USA znišily limity, které se týkaly zbraní v Jižní Koreji které se týkaly těch hlavic. Takže vlastně vede to, tato napětí vede i k militarizaci v Jižní Koreji. Také bych chtěl hovořit eh, i o výzvách, které se týkají vztahu Kleder a Číny. V roce 1992 normalizovala Kleder a Čína své vztahy a tehdy eh, severní v Severní Koreji se psalo v jednom úvodníku, že, se vlastně, eh, že to je vlastně ukončení určité aliance, Mm, můžeme se dohadovat o tom, zda ano nebo ne, ale opravdu se ukazuje, že za posledních 25 let se vůbec jedná o tom, jaký je ten vztah eh, mezi Čínou a KLDR. A teď se ukazuje, že Čína začíná otevřeně kritizovat ten program balistických střel KLDR. Rovněž i kolegové zde v panelu říkali, že mm, jsou tam ty sankce a že by ty sankce měly být ještě přísnější. Také se vedou diskuse Eh, o tom, nakolik je USA eh, lojální vůči svým eh, spojencům, zda USA by byly ochotny zasáhnout nebo proti, proti, proti útoku nějakým odvetným opatřením. Obecná odpověď zní ano, ale vidíme, že i v Koreji a v Japonsku, v Jižní Koreji a v, v Japonsku se o tom hovoří, zda, zda opravdu by byli ochotní A to zase vede ke zvýšené militarizaci těchto dvou zemí. Ehm, pak je zde také ten článek 9 ústavy. Mm, já bych ještě chtěla říct, že třeba Japonsko teď eh, otevřeně diskutuje o tom, že by nakoupil střely, které by eh, mohly doletět až do Severní Koreji, protože Japonsko teď nemá tyto eh, kapacity, nicméně vedou o tom debatu, takže je to vlastně debata, která se vede ještě vedle té debaty o případném vybavení jadernými zbraněmi. No, a z té globální úrovni můžeme um, říct si, že vlastně už se to objevuje znovu, hovoří se o Severní Koreji v eh, OSN v, v, eh, v, v rámci jeho východní Azii, také to má určité ekonomické dopady, o tom už jsme slyšeli. Takže jsou to všechno věci, které jsou ještě napojené na ty bezpečnostní otázky. Ještě navážu trochu na předřečníky. Co se týče toho režimu sankcí, ukazuje se, že ten režim je zatím neúspěšný. Mm, ty sankce eh, vůči Kledere začaly už 2006 a i 12 let později vlastně výsledkem nebo, nebo i, i navzdory těmto sankcím Kleder má jaderný program. Takže eh, to, eh, pokud jsou zde určité co by se stalo, kdyby byla Severní Korea oficiálně považována za jadernou velmoc. Někdy se o tom hovoří třeba v médiích, že třeba Pákistán eh, byl ehm, uznán jadernou velmocí, takže proč by to nemohla být i Severní Korea takto ehm, uznána. Ale jak víme, tak v roce 2012 Severní Korea se sama prohlásila za jadernou velmoc v své ústavě z roku 2012. Takže na konci své prezentace bych se chtěl zaměřit na možná řešení, jak snížit dopady, jak um, snížit napětí, jak tu situaci um, dostat do nějak pod kontrolu. Takže co se týče KLDR, tam je klíčový je dialog, hovořím o oficiálním dialogu víme, že dochází k různým neformálním cestám, například mezi USA a mezi KLDR probíhá takový neformální dialog, ale je zapotřebí i ten oficiální dialog. Severní Korea potřebuje být jaksi uznávána na mezinárodní scéně, ale co je ještě důležitější je to, že tam musí být také určité oficiální, určitá oficiální spolupráce, určitá angažovanost. Uh, Eh, to se také, mm, protože také Severní Korea často argumentuje tím, že, že je ostatní izolují a proto musí vyvíjet tyto zbraně. Dále, co, co se týče toho té angažovanosti, eh, takže mohlo by to být ekonomické, ale nesmíme také zapomínat, že eh, mm, pokud se podíváme třeba na červenec 2002, tak zjistíme, že KLDR také zahájilo určité ekonomické reformy a snaží se postupovat podle větnamského nebo čínského modelu. Já si spíš myslím, že to je spíše ten větnamský model, eh, protože eh, to je také země, která je srovnatelná rozměry eh, se Severní Koreou. Severní Korea se také snaží překvapivě podporovat svůj cestovní ruch, textilní odvětví, bydlení a tak dále. Dále je důležité, eh, jak si propojit Severní Koreu s politikou nešíření jaderných zbraní. Sankce jsou naprosto nezbytné, i když nedokázali zabránit eh, tomuto jadernému programu, tak jsou silným signálním nástrojem. A ještě se vrátím k tomu rámci, který byl v roce 1994 a v roce 2005, kdy došlo k další dohodě. A to byl vlastně takový postup, eh, který šel, pardon, tak, byl to vlastně postupný krok. Ehm, sankce je možné využít v určitém mm, postupném pokroku. Myslím si, že bychom se také mohli zamyslet i nad tím, že by potom třeba některé ty sankce mohly být eh, odstraněny, pokud tam dojde k pokroku. No a potom tedy ta politika nešíření jaderných zbraní. Je zde speciální eh, iniciativa pro bezpečnost. Eh, Severní Korea, ehm, tam vlastně došlo k určitému omezení, protože je tam ta nová bezpečnostní iniciativa pro nešíření jaderných zbraní. Ehm, bylo třeba posíleny mm, celní orgány, máme, jsou tam určité sankce pro firmy, které Eh, spolupracují nebo které obchodují s KLDR, také je tam sdílení zpravodajských informací, takže toto všechno jsou iniciativy, které jsou důležité a které by měly pokračovat. A tím se dostávám k poslední části své prezentace, kterou je úloha Evropské unie. Nebudu o tom hovořit příliš podrobně, ale myslím si, že Evropská unie má důležitou roli v této věci. Za prvé v tom, že by měla podporovat eh, politiku eh, svých spojenců Japonska, USA. Může to být i ekonomická podpora, ale zejména diplomatická podpora. Například třeba Jižní Evropa skutečně vítá, že eh, se třeba, že třeba Evropská unie podpořila tu rezoluci. Dále Evropská unie by mohla mít roli určitého mediátora, Mm, protože Evropská unie je sice globální, možnost, globální velmocí, ale vlastně je očividné, že nemá žádné své zájmy v tom regionu, takže by mohla být považována za neutrálního mediátora. A pak jsou třeba země jako Polsko, Rumunsko, Švédsko, Německo, to jsou země, Mm, které mají podrobnější informace o tom, co se, jak to v těch zemích vypadá, jak to, jak, to jsou vlastně země, které mají třeba více informací než ty, než ty ostatní členské země EU. Dále měla by zde být eh, podpora eh, toho, toho určitého zapojení třeba do oblasti vzdělávání, eh, sportu, nevládních organizací nebo i třeba určitě podnikatelské výměny protože toto všechno může také jaksi trošku formovat to směřování k LDR. Dále měl by být multilaterální dialog, Evropská unie by se měla snažit, aby se dostala do tohoto dialogu. Také jsou zde ty šestistrané eh, rozhovory. V 90. letech eh, byla i Evropská unie součástí prováděcího programu, který se týkal energetiky, takže Evropská unie má v tomto multilaterálním dialogu svou úlohu, pokud by se takový dialog rozvinul. Děkuji, pane doktore. A teď tedy proběhne takový zátěžový test, který provedou naši technici. Pokusíme se dát slovo panu velvyslanci Kristoferu Hillovi. Uvidíme, zda bude fungovat eh, projev přes Skype. Slyšíme se, pane velvyslanče, slyšíme se? Ano, já vás slyším, já mluvím eh, z Floridy a zde je taková brzká ranní hodina. Uh, Tlumočníci se omlouvají z technických důvodů. Nebude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 colleagues. Eh, kolegové, eh, právě mě bylo řečeno, že eh, není možné poskytnout tlumočení, takže budeme poslouchat pouze v angličtině, omlouvám se. Pane Velslanče, můžete pokračovat. Okay, I will continue a little more uh, slowly, and I hope uh, people can uh, can follow me. First of all, I think the challenge today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 se omlouvám, že to bylo v tuto dobu, ale pro nás to nebylo jindy možné. Takže děkujeme vám za váš příspěvek k tomuto slyšení. Eh, kolegové, máme opravdu málo času, eh, protože na programu máme ještě eh, další důležitý bod. Takže musíme s tímto bodem skončit přesně o půl dvanácté. A teď eh, bych tedy eh, chtěl zahájit otázky a odpovědi. Já se tam jako první a mezi tím prosím dejte na vědomí sekretariátu zájem o otázku. Tak já mám otázku na pana eh, Vesance Hela. Jak vidíte úroveň spolupráce mezi Severní Koreou a Iránem v oblasti eh, nukleární problematiky. A jak tedy v souvislosti s těmi debatami o JCPOA, eh, toto možná je důležitý, poměrně důležité. A k tomu doktoru, doktorovi Pačeko Pardovi, zajímalo by mě, eh, vy jste hovořil o kombinaci eh, tvrdých sankcí vůči Koreje a zároveň tady je tady návrh na eh, větší angažma vůči této zemi, čili jak by se to dalo zkombinovat. A já musím říct, že jsem poněkud skeptická, pokud se týče té sportovní spolupráce. Protože když se podíváte na eh, videa a fotografie z obrovských eh, sportovních akcích, eh, tak to prostě je taková manifestace síly rodu Kimu. Čili to hodně posiluje jeho vnitřní politiku. Čili mě by zajímalo, jak se na to díváte, co k tomu můžete říci. A pan Kristia by se chtěl zeptat? Já bych eh, navrhl, abychom dali slovo eh, panelistům. Eh, pak tady máme tři vstupy od kolegů a pak bychom se mohli vrátit tedy k otázkám a odpovědím. Dobře, takže pan eh, Bustinaru. Děkuji vám, paní předsedkyně. Rád bych se zeptal pana eh, vyslance Hela, jak eh, si vysvětlujete to, to, to dohánění v oblasti vědy a techniky, jak se to daří v Severní Koreji za několik málo let dosáhli skutečně vysoké úrovně a udělali velký skok od poměrně nízké technologické úrovně. Je to takový jakýsi velký skok. E, co je zatím? Já jsem e, slyšel od jednoho e, ruského člověka, který se tam angažuje, že Severní Korea si, zavá, jak si založila jakési svoje Silicon Valley Eh, a tam to všechno vyvíjí, to mně připadá velice naivní. Děkuji, pan Rubik. Eh, především eh, se omlouvám za pozdní příchod, pak jsme hlasovali na výboru ITRE. Ale myslím, že je velice důležité si uvědomit, že tuto debatu tady máme a probíhá a tady je to otázka alternativ prostřednictvím olympiády. Mě by zajímalo, jak eh, by olympijské hry v oblasti kultury a sportu eh, mohly pomoci na pomoci k tomu, aby, se, by tam došlo k setkávání, aby se setkali lidé podobných zájmů, aby se setkávali neformálně a mohli, eh, jestli neformálně, hledat možnosti debaty my tedy používáme eh, metodu eh, medu a byče. A to je opět otázka na pana velvyslance. Eh, jaký ten med by mohl být nabídnut Severní Koreji? A máte tedy nějaké ty možnosti podoby medu? A nyní pan Schaffhauser, já se velice omlouvám, že se nám nepodařilo zajistit tlumočení. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že my bychom se měli zaměřit na to, co Evropská unie a ESVČ mohou udělat. Zda skutečně můžeme k řešení té situace nějak přispět. A jak? Myslím si, že nejprve je třeba podívat se do historie. Rád bych připomněl, že my jsme samozřejmě podpořili mezinárodní právo a pokud mezinárodní právo nějaká země porušuje, tak eh, potom už se vlastně jaksi nedá předvídat vývoj té situace. To jsme viděli v Iráku, v Libii a nedávno i v naší vlastní historii, kdy jedna či více zemí, třeba nějaká koalice, jaksi zasáhla mimo mezinárodní právo. A to je něco, co se často opakuje. A existují země, které prostě chtějí být za každou cenu nezávislé a nezáviset na nějaké jedné konkrétní zemi. A je zde prostě toto přání nezávislosti. A proto právě chtějí mít jaderné zbraně. E, tak tomu bylo i e, s Francií, která také tedy budovala ty e, jaderné zbraně a vlastně byl potom eh, jaksi eh, pana Moneta bylo využito proto, aby bylo zabráněno eh, výstavbě jaderné bomby. Potom samozřejmě je zde i otázka Izraele, ale my musíme pochopit, že prostě mít bombu znamená mít prostředky, jak zajistit své vlastní nezávislé území. A jsou zde země jako Severní Korea nebo třeba Irán, které prostě mají z nějakého důvodu strach, že budou zničeny. Je to odůvodněné, je to odůvodněný strach nebo není? A já samozřejmě jak říkal pan eh, velvyslanec, je zde i ta touha dobývat, ale je zde i tento strach. A já se chci zeptat, co my s tímto v Evropě můžeme nyní udělat? Co můžeme dělat lépe? A já si myslím, že určitě nelze v první řadě stavět nějaké bloky a protibloky. Myslím si, že je třeba hovořit se členy stále Rady bezpečnosti s Čínou, s Francií, s Spojeným královstvím, eh, s Ruskem, eh, s USA a že je tedy třeba i za přítomnosti paní Mogherini začít diskutovat o těchto věcech, protože sankce stačit nebudou. A agrese přispěje pouze k tomu, že ten režim upevní svou nukleární politiku. To velice dobře známe. Máme proto řadu historických zkušeností. Vstupme do toho dialogu. Pokud bude zítra potřeba zasáhnout sílou, tak samozřejmě to třeba možné potřeba eh, bude. A pan velvyslanec říkal, že v Koreji, v Severní Koreji je takováto tradice, že se to datuje již od eh, otce a děda, ale potom samozřejmě to bude muset být nějaké mezinárodní společenství, protože bude třeba se na to připravit, tak aby to eh, nevedlo k nějaké další eh, světové válce, ale pouze k omezení toho zlovolného režimu Severní Koreji. A já si myslím, že Evropská unie by mohla hrát eh, velice pozitivní úlohu v budování toho multipolárního světa. Děkuji. Thank you. Uh... Děkuji vám. Tak tolik eh, naše otázky od eh, přítomných poslanců a nyní bych eh, žádala, aby reagovali naši panelisté a možná to vezmeme odzadu.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 Thank you. Dr. Pacheco Pardo. Děkuji, pan doktor Pacheco Pardo. Já bych tedy k té role, k roli EU řekl, souhlasím, že sankce jsou naprosto eh, nezbytné a musí pokračovat. Pokud se týče našeho angažma, eh, to znamená, že bychom mohli de facto eh, hodnotit chování režimu každý rok, ale pokud se podíváme eh, třeba na olympiádu Pyongyangu, Severná, Severní Koreje je třeba dobrá, já nevím, ve fotbale a podobných sportech, ale Eh, Severní Korea eh, má eh, vztahy s Čínou, že úplně izolovaná není a je také v některých mezinárodních organizacích, ale je tady, je tady skutečně určitá interakce s Číňany, občas s Rusy, občas s Evropany a e, Korejci, prostě ti, kteří se dostanou ven, tak vidí, že jinde se žije lépe, čili já si myslím, že e, ty e, ty, řekněme, ty myšlenky se budou šířit. Třeba my, my teď máme vlastně speciální ekonomickou zónu v Pyongyangu a to by bylo skutečně velice těžké nějakým způsobem zrušit. Určitě by bylo eh, velice obtížné vrátit se k ekonomice eh, v době 90. Eh, let. Jinak, co by mohli dělat Evropané? Možná jsem to tedy neřekl, ale Evropská unie je jediným partnerem, který má strategické partnerství s Koreou, Japonskem a Čínou, plus diplomatické vztahy s KLDR. Takže skutečně my máme vztahy eh, eh, se všemi klíčovými eh, hráči v regionu a samozřejmě taky máme vztahy s USA. A já bych řekl, že naši experti mají skutečně dobrý přehled o tom, jak to vypadá s KLDR, i když ne vždy se shodnou, poněvadž mají různé úhly pohledu. Děkuji, pan doktor Antoine Bondes. Stručně z mé strany. K té první otázce, protože zazněla ve francouzštině, budu hovořit francouzsky. Pokud jde o ty odstrašující aspekty nukleárních zbraní, tak je třeba podívat se na historické zkušenosti. Severní eh, Korea eh, již eh, desetiletí má konvenční zbraně a na rozdíl od Libie či Iráku má vlastně rukojního a tím je Soul. A tak to vlastně lze vysvětlit. Je zde tedy ten bezpečnostní aspekt, ale je zde také ten politický aspekt, tedy legitimizace mladého vůdce. In English, uh, that's a key question Já budu pokračovat anglicky. Jedná se, klíčovou otázkou je, jaký je cíl mezinárodní, mezinárodního společnosti, takže v tom krátkodobém pohledu není realistickým řešením úplné odstranění těch jaderných zbraní. To by mohlo být možná dlouhodobé, dlouhodobým cílem. Uh, Eh, takže mohlo by dojít spíše ke zmražení, ke zmrazení těch aktivit, to by mohlo být takovou krátkodobou prioritou a to je možné, protože by to v tom krátkodobém pohledu neoslabilo legitimitu Kim Jong-una něho v zemi, takže to by mohlo být eh, eh, možné vyjednat. Dále, za druhé, ta možná možnost útočných zbraní nebo ta ty schopnosti těchto zbraní. Nejedná se pouze o vojenskou otázku, ale také o politickou otázku. A když to probíráme s vysokými představiteli Severní Koreji, tak oni většinou přiznávají, že sjednocení korejského poloostrova by asi bylo úplně tou nejsnadnější cestou, jak by Severní Korea e, skolabovala, protože by tam e, nemohlo být e, vlastně, nebyla, ne, ta, schop, ta země by nebyla schopná přijmout těch 15 milionů jeho Korejců. Jeho Korejci by nepřijali podmínky. Jižní Korea by prostě nedokázala kontrolovat, udržet pod kontrolou těch 15 milionů jeho Korejců. A myslím si, že Evropská unie by neměla být mediátorem, ale měla by spíše usnadňovat ten dialog, aby ty země, ostatní země se spojily, aby e, se spojili v tom dialogu, i včetně USA, v tom dialogu s, s KLDR. Děkuji. Nyní pan Brender, který se zastavuje Evropskou službu pro vnější činnost. Děkuji za slovo. Já bych chtěla pouze mm, potvrdit, že my se na to díváme tak, že podle našeho názoru je to také něco, co způsobí s tím, co s, e, vlastně, že také souvisí s tím, abychom e, odradili i ostatní země od toho, aby e, se nepouštěli do jaderných programů protože některé země potenciálně by k tomu mohly eh, také přikročit, takže s tím souhlasím. Já bych rovněž chtěla říci, že samozřejmě Kilodr je režimem, který um, spolehá na to, nebo jeho přežití spolehá na to, že ten program bude úspěšný a nejedná se pouze o vnější záležitosti KLDR, ale je to téma, na kterém eh, spočívá celé přežití celého toho režimu. Takže je docela těžké přimět je k tomu, aby toto změnili. Takže jak dosáhnout eh, toho odzbrojení, Myslíme si, že dnes to by bylo obrovsky těžké, protože kdyby to bylo lehké, tak už bychom v tom postupovali. To zmrazení, je to možností, já si nejsem jist, protože e, uh, přímě řečeno můžeme říct, že USA nechce přemýšlet o tom zmrazení, protože ta rizika jsou, e, je zde velice reálné riziko, že to zmrazení by bylo trvalé a pak je tam vlastně určitá, pak by vlastně KLDR bylo v určitém váku, v určitém uh, lakuně. A pak se ještě dostávám k poslednímu bodu. Evropská unie by potvrzuje, a tím reaguje na některé dotazy, že jsme pouze jedním hráčem mezi ostatními. Mm, upřímně řečeno, můžu říci, že, jsme, že ani nejsme tím úplně nejdůležitějším hráčem a to si musíme uvědomovat. Takže na nás je to, že bychom měli trochu, nebo pokud chceme ovlivňovat ten chod věcí, tak eh, je zásadní, abychom pracovali s ostatními, abychom kolektivně mohli ovlivňovat ten chod věcí. Takže musíme vzít v úvahu ehm, to, co si myslí ostatní. A to se musí stát součástí naší politikou. No a úloha Evropské unie. My máme toho mnoho, co můžeme nabídnout. Můžeme být eh, příkladem, jak se vyhýbat konfliktům. To je pravdivé. A také jsme, máme mnoho zkušeností, které můžeme sdílet, což může být v určitém bodu užitečné. Ale teď zatím jsme v tom procesu na takovém bodě, kde ty naše zkušenosti nebo to naše poučení i ta materiální pomoc, kterou bychom mohli nabídnout, třeba různé pobídky na ekonomické eh, věci, to všechno sice můžeme nabídnout, ale zatím ještě tam nejsme v tom bodu. Musíme postupovat krok za krokem. Takže pokud se do toho všeho zapojíme, tak tím bychom legitimi, legitimizovali ten režim taky, jaký je, včetně jaderného programu, a to my nechceme. Takže my chceme mm, sankce, e, spolupráce s mezinárodním společenstvím a chceme najít určitý prostor, e, kde můžeme přimět LDR alespoň k prvním krokům e, k dialogu, který povede k denuklearizaci a musí to být určité eh, smysluplné prostředky, musí zde být také určité úsilí ze strany KLDR, abychom, aby, aby oni zareagovali na ty naše největší obavy, aby potom tedy se mohlo přistoupit k určitým jednáním, která, jak doufáme, nakonec tu otázku vyřeší. Děkuji. Ještě předtím, než ukončím toto jednání, tak bych chtěla říci, že se domnívám, že ta eh, dnešní diskuse je velice mm, dobrá, je plná konkrétních věcí. Chtěla bych tedy poděkovat ehm, SVČ, že nám také přispěli do této diskuse, která ehm, hovoří o této věci. Také chci říct, že AFED bude nadále monitorovat eh, situaci a bude využívat i diplomatickou aktivitu. Mm, samozřejmě je zde také to rozhodnutí rady, které se týká sankcí. Vážené kolegyně, kolegové, abych vám chtěla říci, že obsah tohoto slyšení bude rovněž velice ceným přínosem pro připravovanou návštěvu Jižní Koreji a Japonska v dubnu příštího roku. Bude to návštěva um, našich delegací a protože vlastně toto je poslední schůzkou v Bruselu v tomto roce, tak bych vám také při této příležitosti rád popřál mnoho štěstí do nového roku a hezké svátky. Jménem podvýboru SEDE bych rovněž chtěla poděkovat všem našim význačným hostům, našim panelistům za jejich příspěvky a také děkuji i tlumočníkům, mm, kteří um, se museli vyrovnat s, touto, s těmito obtížnými technickými podmínkami. A vám děkuji, pane velvyslanče, za to, že jste se eh, přidal do eh, té, do té skupiny panelistů v eh, tuto ranou hodinu, která je ve vaší zemi. A nyní bych chtěla říci, abyste neodcházeli, protože nás čeká další slyšení. Dáme si pouze velice krátkou přestávku, aby se jste mohli přeměnit řečníci. Děkuji. Ladies and gentlemen, please be seated. Yeah. <laughs> Thank you. Vážené dámy, vážení pánové, poslední bod, který dnes budeme projednávat na dnešní schůzi výboru SEDE, eh, se týká nových druhů výzev, které souvisejí se změnou klimatu a jejich dopadů v arktickém regionu. Toto téma ovádím s velkou radostí. Budeme rovněž hovořit o geopolitických důsledcích nových energetických eh, technologií. Vítám zde tři mm, významné panelisty, kteří, jsou, kteří zastupují poradenské ehm, centrum USA. Hlavní je zástupce této, tohoto poradního orgánu, je to um, admirál, viceadmirál Ligan ve výslužbě, který zastupuje americké nám, který působil v americkém námořnictvu. Dále generál ve výslužbě John Hapman, který byl generálem ve vzdušných silách a dnes je rovněž tedy, je tedy předsedou nebo členem vojenského poradního výboru. A v neposlední řadě zde vítám také kon, pana kontradmirála ve výslužbě, eh, který zastupuje eh, námořnictvo Spojeného království. Jedním pan Neil Morissetti. Takže mm, jsou všichni členové vojenského poradního výboru amerického střediska pro námořní analýzy. Vážení pánové, vzhledem k tomu, že máme omezený čas, tak vás rovnou požádám, abyste přednesli své přednášky a nejprve dávám slovo panu viceadmirálovi, panu Liu Ganovi. Děkuji mnohokrát eh, za pozvání. Jsem velice rád, že mohu hovořit eh, k členům Evropského parlamentu v tomto podvýboru. Před eh, deseti lety eh, CNA tedy schromáždila řadu generálů či admirálů ve výslužbě. Jde v zásadě o příslušníky jednotlivých složek americké armády a my jsme se snažili nějak se postavit eh, k těm stále výraznějším změnám, které svět zasahují v důsledku změn klimatu. V letech 2006 až 2007 poradní vojenský výbor, tak se nakonec ten útvar nazval, shodl na tom, že zde existuje nepochybný vztah mezi měnícím se klimatem a otázkami národní bezpečnosti Spojených států amerických, a to v řadě aspektů. Vyplývá e, z toho také to, že vojenský poradní výbor e, nadále funguje, ale změnilo se jeho složení. Nyní je nás asi 30. E, a Předložili jsme několik zpráv, které se týkají energetiky, eh, zvláště eh, pokročilých forem energie a výhod eh, těchto nových zdrojů energie pro bezpečnost a také pro to, aby Amerika hrála vůdčí úlohu při přechodu na nové formy energie. Takže jedním z důležitých dnešních témat bude energetika a druhým důležitým tématem bude voda. Vojenský poradní výbor se staví k otázkám, které eh, řeší eh, z pohledu národní bezpečnosti, ale také eh, z pohledu vojenské účinnosti. A Samozřejmě, že využívání energií přispívá ke zkvalitnění fungování amerických ozbrojených sil ale je třeba zabývat se také diplomatickými cestami, které se zaměří na využívání nových zdrojů energie, tak aby vlastně americké ozbrojené složky nemusely tolik zasahovat. My mm, máme čtyři výzvy eh, nebo čtyři země, které jsou pro nás potenciální hrozbou. Severní Korea, Rusko, Čína a Irán, ale také musíme čelit různým násilným extremistickým organizacím, takže eh, v zásadě se naše ministerstvo obrany soustředuje na model 4 plus 1, to znamená ty čtyři země a ta jednička, ta vlastně zahrnuje všechny ty nestátní aktéry. Vidíme, že je zde velké propojení s otázkou dostupnosti vody a potravin. To je otázka národní bezpečnosti. Vše to je propojeno. Nárůst obyvatelstva, klimatické změny a dostatek zdrojů energie a vody. Naše zpráva ty eh, zpráva National Intelligence eh, Council eh, se týká hrozeb do roku 2030 a předpovídá se zde, že do poloviny století, tedy asi do roku 2050, poptávka po energii celosvětově vzrůste o 50% a poptávka po vodě o 40%, poptávka po jídle o 35%. A to vše samozřejmě bude vynak vyvíjet eh, tlak právě na země, které si to nemohou příliš dovolit, které nemohou nějak navýšit své zdroje. Eh, samozřejmě, že hlavním motorem je nárůst eh, demografický, ale ono to není zcela lineární, protože je zde také přání lidí eh, na zkvalitnění života, na zvýšení životní úrovně. A to také bude mít dopady na větší poptávku po energiích, eh, potravinách a vodě. A my bychom se měli eh, zaměřit na dobrovolný přechod na nové zdroje energie. Zatím eh, tomu tak bylo tím, že jsme spalovali eh, fosilní eh, paliva. Já bych nyní předal slovo generálu Hofmanovi, který pohovoří o té zprávě, kterou jsme nedávno předložili. Prosím, pane generále. Děkuji mnohokrát, já jsem velice rád, že zde dnes mohu být. Energetika vždycky byla kritickým prvkem nejen národní, ale i globální bezpečnosti. To je Eh, něco, co umožňuje efektivní fungování vojenských eh, či ozbrojených eh, sil, tedy splnit misi a vrátit se domů. A energetika také pohání hospodářství a umožňuje růst jednotlivých zemí. Takže z pohledu národní bezpečnosti skutečně velice silně závisíme na energetických zdrojích. Za uplynulé století jsme spotřebovávali především eh, tekutou energii nebo energii v tekuté formě a nebrali jsme přitom ohledy na to, jaké vlivy to bude mít na životní prostředí. A přestože energie umožnila eh, v některých částech světa zvýšit blahobyt a prosperitu, tak zase to má i své nevýhody a jednou z těch nevýhod je právě negativní dopad na životní prostředí. Potom je zde také otázka nerovnoměrnosti toho vývoje. Často to vede také k boji o zdroje, k různým střetům, konfliktům, nevyváženému vývoji. Vím, že třeba v Evropě není dostatek vlastních zdrojů. Spojené státy také dlouho neměly dostatek svých vlastních zdrojů. A nyní máme určitou příležitost. Máme eh, zde například eh, břidličný plyn, frakování. Jsou to tedy takové určité eh, pokročilejší zdroje energie a máme tedy určitý čas na přechod na ty nové zdroje energií. Pro účely naší e, studie ty pokročilé energie e, definujeme jako energie efektivnější, e, zelenější a využívání těchto energií tam, kde jsou zapotřebí. Pokud jde o vojenské účely, tak samozřejmě naše eh, lodi, naše bojové letouny, ty budou tu tekutou energii potřebovat ještě po dlouhá léta. Ale v jiných oblastech není potřeba těch tekutých energií nebo tekutých zdrojů energií využívat. A samozřejmě eh, doba, kdy se realizují nějaké vize science fiction a nebudeme energii potřebovat vůbec, ta je ještě daleko. Primárním zdrojem energie eh, tam eh, samozřejmě eh, je slunce a to v různých formách, ať se to uloží v uhlí nebo v rostlinách, tak tím hlavním zdrojem je samozřejmě slunce plus eh, to mohou být například nějaké drobné, malé nukleární eh, reaktory. A ty se dají třeba přesunout nebo vybudovat v místech, kde jich je potřeba, zapotřebí například třeba eh, v blízkosti měst. A nevíme samozřejmě, co nám budoucí vývoj technologií přinese. V současnosti je hlavní výzvou, jak se energie distribuuje, jak se zpracuje a jak se ukládá. Myslíme si, že v oblasti ukládání energie dochází k velkým převratům. Týká se to především ukládání v bateriích, kde každý den vidíme určité příklady, ať je to ta, eh, ten vývoj, eh, jeho čele stojí Elon Musk, nebo Eh, Austrálie, která vyvíjí nové efektivní baterie a tak dále. My tedy navrhujeme, abychom této příležitosti využili nejen proto, abychom spotřebovávali ty nové zdroje energie, které v Americe máme, ale abychom se připravili právě na ten přechod na ty nové zdroje energií. Také abychom zefektivnili využívání ze strany ozbrojených sil a také abychom se jaksi eh, lépe lépe eh, zajistili, pokud jde o to, že budeme ksi nezávislejší na eh, některých eh, částech světa pokud jde o dodávky energie. Také bych chtěl podpořit demokratizaci energie. Je to něco jako vzduch, který dýcháme a bylo by důležité, abychom ani o energiích nehovořili jako o potenciálním zdroju konfliktu. Bylo by dobré, aby energie byla distribuována tam, kde její zapotřebí a aby i těch nových technologií v oblasti skladování energie nebo uchovávání energie bylo využíváno tak, aby se energie dostala tam, kde je jí zapotřebí. Ta eh, studie, kterou jsme připravovali, ta byla eh, velice zajímavá. My jsme měli určité důvody k pesimismu, protože jsme si uvědomili, že se v určitých oblastech nepohybujeme tak rychle, jak jsme si představovali, ale je zde stále více nových možností. Děkuji mnohokrát, pane generále. A nyní mi dovolte učinit jednu poznámku dříve, než předám slovo našemu třetímu hostu. Bohužel z důvodu cestovních záležitostí budu muset eh, odjet eh, dříve na letiště na důležitou eh, konferenci, poletím do Vilniusu, kde se koná konference o bezpečnostních záležitostech a za okamžik mne nahradí pan místo předseda. Takže tato konference nebo toto slyšení je webstreamováno A Jistě se zde bude hovořit i o nových eh, technologiích, které nám mohou pomoci při čistějším využívání tradičních zdrojů, jakým je například uhlí. Takže já bych vlastně zde ráda nadnesla tuto otázku a pak si to někde poslechnu, protože to je webstreamováno. Je mi to velice líto, byla bych zde ráda zůstala až do konce naší debaty, ale tak to bylo prostě zařízeno. Děkuji. Rear Admiral. Uh, uh. Že nyní požádám o slovo pana kontradmirála. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také všem, kteří nás přizvali na dnešní slyšení. Takže ti, kteří jste měli možnost přečíst si některé zprávy, které jsme napsali v našem poradním výboru, bylo jich asi 8 až 9 během těch deseti let, co působíme, tak vás možná nepřekvapí, že takové naše hlavní, ti, kdo nám hlavně naslouchají, je americká vláda a mm, oni se na to eh, dívají z, té, z toho pohledu americké bezpečnosti. Ale já si myslím, že ty věci, které jsou v těch zprávách, včetně té nejnovější, která byla zveřejněna v Londýně minulý týden, ta eh, se týká třeba vody nebo nestabilních oblastí, tak ty zprávy jsou zajímavé pro všechny. A myslím si, že zejmě i pro vás v Evropské unie eh, si myslím, že pro vás je to možná ještě relevantnější. A ještě bych chtěl zdůraznit, že zde jsme slyšeli, vlastně, že my zde hovoříme jako vojenští odborníci, ale nejedná se o vojenskou otázku, jedná se o obecně, obecnou eh, bezpečnostní otázku a zejména budeme hovořit o těch dopadech a ty dopady jsou zvlášť ekonomické a sociální. Hovořili jsme o eh, dopadu změny klimatu na um, životy lidí, zejména severní i jižní části rovníku, takže už teď tam dochází k určitým problémům, které se týkají například eh, eh, zemědělství nebo vody a tak dále. Nicméně ty dopady se objeví po, celé svě- po celém světě, budou to globální dopady a zde v Evropě eh, zřejmě to bude takže zde budou určitá, určitá volatilita v dodavatelském řetězci, ta, řetězci také kolísání eh, cen nerostných surovin, zejména paliv, také mm, eh, různé nové trhy se budou, nebo trhy se budou různě posouvat podle toho, kam dopadne nejvíce ty dopady ekonomické mm, změny klimatu. Také víme, že i to vede k různému tomu, že stále se více lidé eh, přidávají k různým ekologickým organizacím. A tam mohou být někdy různé jakési různé násilné akce a tak dále. Eh, jde o to, že eh, se stále více ukazuje, že ta změna klimatu má větší a větší dopady, ale máme zde různá taková včasná varování o tom, co se děje. V dnešním světě je důležité dívat, zaměřovat se i na tyto výzvy. Eh, vidíme, kam to vede, když se třeba zvedá cena, cena rýže, pokud je někdo dostatek vody, lidé se dávají do pohybu z určitých oblastí, takže to všechno s tím souvisí. Naše bezpečnostní strategie jsou komplexní a velice, eh, velice lehké je někdy napsat takovou strategii, Eh, o hrozbách, která známe, kterým dobře rozumíme, s nimiž si můžeme nějak poradit, protože s ním už proto máme určité vybavení. Eh, ale my musíme zacházet ještě dále a musíme opravdu napsat eh, o hrozbách netradičních, o globálních, o různých rizicích, ale samozřejmě musíme tam zachovat i ty tradiční hrozby. Naše reakce usilují o snižování těchto hrozeb, Musí to být eh, kolektivní. Já jsem hovořila o tom, že jsme s jakýmsi vojenským hlasem, ale jsou to výzvy, které musí řešit eh, všechny společnosti, včetně svých vlád. My jsme připravili mm, strategii, která obsahuje takové dlouhodobé mm, prvky, k nímž bychom také měli takto přistupovat. Je pravda, že dnes se veřejnost spíše zabývá těmi krátkodobými hrozbami, ale měli bychom se na to dívat i dlouhodobě. A musíme si také uvědomit, že změna klimatu nemá žádné řešení, um, ale musíme usilovat o to, aby tedy nevznikla, um, musíme se snažit pře- předejít té velké nestabilitě, k níž může vést. Děkuji, budu hovořit německy. Takže prosím, potřebuje tedy nasadit si sluchátka. Ja, leider ist unsere Sitzung ja heute. Bohužel naše zasedání eh, naráž, naráží na mnohé termínové eh, kolize. Takže já jsem teď poslední poslankyni, eh, která se může na něco zeptat. Situace v Arktidě je, eh, dá se říci, výsledkem paradoxu. Na jedné straně za to může klimatická změna a na druhé straně se debatuje o tom, jak by další využívání zdrojů ropy a plynu a zejména e, fosilních paliv mohlo pokračovat. A to by e, zase e, mohlo vést k ještě pokročilejším rozvoji týmž směrem. Já osobně a také moje frakce se domnívá, že klimatické cíle, to znamená Eh, ty, ta 2%, eh, je to absolutní minimum, které nijak nemůžeme oslabit. Čili otázka je, eh, jak velké starosti nám to působí. Samozřejmě je zde takové Eh, úsilí zůstat eh, v blahobytu, ale je to prostě takový začarovaný kruh. Otázka je, jestli eh, vlastně vždycky je to tak začarovaných kruh, kudy z něho ven. No a další věc je pokračující militarizace tohoto prostoru to prostě v obou případech eh, má své následky. Čili všechno, co člověk eh, koná, má nějaké své dopady. Proto bych se ráda zeptala, zda eh, z vašeho pohledu existuje pouze jeden možný směr vývoje, řekněme, k větší soutěži a možná k harašení zbraněmi, anebo jestli existují také jiné pohledy na věc, například nějaká, nějaký smluvní rámec všech zemí, které se to týká, případně ještě také domorodého obyvatelstva. A jaké kroky byste si dovedli představit, třeba, co by mohlo nasledovat, kdyby ten, ten jestli by tedy bylo možné Eh, nějak eh, úplně utlumení militarizace, což tedy eh, bych tomu dávala přednost, jestli tedy něco takového je možné. Děkuji vám. No, to jsou velmi obtížné otázky. Spojené státy v nedávné době ukončilo, ukončili své období předsedání Arktické radě a my jsme debatovali mnohé otázky. Samozřejmě Severní Amerika a Kanada eh, má v, této, v tomto regionu značnou míru suverenity. Zájmem Spojených států řekl bych, je to, zda tedy eh, by bylo možné spolupracovat v rámci celého západu, aspoň po nějakou dobu, protože my de facto nemáme žádné doborce. A pokud by měla být nějaká perspektiva do budoucna a pokud by bylo možné dosáhnout eh, jakéhosi přístupu, pak je třeba zajistit určitou míru bezpečnosti v souvislosti s těžbou zdrojů, případně s cestovním ruchem. To by samozřejmě byl problém. Podle mě ta vojenská poradní rada problematiku Arktidy zatím příliš nestudovala. Pro nás je otevření přístupu k Arktidě jednom, jedním z faktorů celkové proměny geostrategické mapy, která je výsledkem klimatických změn. Ale neskoumali jsme příliš, co by mělo nastat v budoucnosti Ovšem já osobně se domnívám, že v současné době existuje pouze jeden stát, eh, který připravuje militarizaci Arktidy a to je Rusko. Obnova základen v na, na severu Ruska za pláným kruhem pokračuje e, velkou rychlostí a s velkou energií. E, Rusko má e, velkou flotilu ledoborců, z toho polovina šest má atomový pohon. Co se týče deklarovaných eh, výroků Ruska. Hovoří se zde o dominanci eh, v Arktidě a na druhé straně jsou tady ovšem značné potíže. Já osobně bych si také přál, aby Arktida byla zónu bezkonfliktní. A ještě jednou osobně doufám, že náklady na těžbu energetických fosilních paliv eh, budou příliš vysoké ve srovnání se současnou cenou ropy a že to tedy nebude ekonomické. Přesto existuje jeden příklad eh, toho, jak eh, řídit takovou tu extrémní oblast, extrémní klimatickou oblast, a to je Antarktida. Tam probíhá rozsáhlá spolupráce, účastní se jí mnoho národů a pokud vím, eh, funguje se tam v duchu vzájemné pomoci a bezkonfliktně. Já souhlasím, že většina světa může jen velmi omezeně reagovat vojensky v Arktidě. Čili jiné činnosti, které se tam objevují, je, by se měli soustředovat tady na to, jak zachraňovat a pomáhat v případě, kdy tam nějaké plavidlo eh, uvázne. Americká americké námořnictvo se tím zabývalo a e, zastává názor, že by se to mělo nějakým způsobem vojensky řešit. E, pokud se týče e, například těžby ropy offshore e, poblíže Aljašky, tak to skutečně tam je třeba eh, mít možnost zachraňovat posádky z těch vrtných plošin, pokud tam něco stane. Čili není to úplně vojenská záležitost. Já bych byl proto, aby politika a diplomacie tam vstoupila první, poněvadž tam nejde jenom o energetické zdroje, ale další zdroje. Eh, buď to můžeme udělat tím, že tam prostě něco zabereme, a nebo že budeme spolupracovat. Ale mm, tady by mohla probíhat taky vědecká spolupráce, ta by mohla být koordinována a e, v podstatě nemuselo by to být jenom o penězích a surovinách. Já si myslím, že diplomacie a politika tady skutečně má co říct. Děkuji. E, jenom dvě stručné poznámky, dovolíte-li. Když jsem byl za britskou vládu speciální vyslancem pro klimatické změny a debatovali jsme o Arktidě. E, bylo mnoho názorů a představ tom, jak by to mohlo vypadat tam na severu, e, že to otevření a zpřístupnění bude rychlé, nebo pomalu, nebo e, bude tam napětí, nebo bude to tam v poklidu. <clears throat> Nicméně všichni se shodli na tom, že bychom měli mít nějaký systém řízení a e, tak to budeme moci řídit nejenom to životní prostředí, ale všechny další e, činnosti e, nějakým uspořádaným způsobem. A já souhlasím s generálem Ganem, že nejlepší způsob, jak zacházet s tím nerostným bohatstvím, které tam je, tak je nechat ho v podzemí. Možná, že by bylo lepší se spíše věnovat jiným druhům, rozvíjet jiné druhy zdrojů energie a ne jít zase po surovinách v těchto obtížných klimatických podmínkách. Děkuji. Já věřím, že by tady mohlo zaznít ještě mnoho dalších bodů do další debaty, ale já mám <clears throat> na pana Gna eh, jednu otázku. Vy jste hovořil o studii. Kdy můžeme takovouto studii očekávat? Můžeme ji očekávat? Kdy tedy? A kdy, respektive respektive kdo eh, by se měl účastnit takovéto studie, podílet se na ní a dále bude to také znamenat, že ty perspektivy, možné zprávy těchto oblastí eh, budou do toho zahrnuti, kromě tedy třeba vojenských expertů, politiků, eh, diplomatů, také třeba experti na další sociologické a další aspekty. The eh, Military Advisory Board. Náš vojenský poradní výbor se zcela jistě zamyslí nad tím, zda by se do té zprávy měl dát ještě ta další témata, co se týče kritické oblasti ale ta vnitrostátní eh, nebo americká výzkumná rada eh, také vypracuje zevrubnou studii, bude to z pohledu USA, ale zároveň tam budou i sociální, ekonomické a geopolitické pohledy na oblast eh, dalekého severu. Já teď nejsem v takové pozici, abych mohl přislíbit něco za tu Národní výzkumnou radu, ale jsem přesvědčen, že budou také, že, že to budou ty eh, dobré zdroje. Také chci říci, že hlavní motivace pro ty studie bylo to, abychom pochopili dopady eh, toho, jak měníme životní prostředí a doporučit takové politické koncepce, postupy a změny, které zlepší efektivitu eh, té vojenské složky, ale zároveň se tam věnujeme i těm ekonomickým a sociálním otázkám, které mají celosvětový dopad. Budeme v tom i nadále pokračovat, ale myslím si, že spíše to ponecháme na vědcích eh, v jednotlivých zemích aby nám poskytli své studie. A my potom na základě toho budeme moci interpretovat ehm, tyto dopady. Nevím, jestli ještě někdo z kolegů se k tomu chce vyjádřit. Tak možná ehm, také e, Evropská unie by mohla nějakým způsobem přispět do e, budoucí debaty a rozšiřování poznatků. Já bych s dovolením tímto uzavřela tuto část našeho zasedání. Srdečně eh, vám všem děkuji za účast. A eh, také končím toto zasedání s tím, eh, že příští týden ve Štrasburku v úterý 14. prosince od 9 do 10 hodin Eh, se bude konat mimořádné zasedání podvýboru CD. Opravuji, bude to čtvrtek 14. Víme, jaké bude téma? Děkuji. Takže tím končím zasedání a děkuji vám.